Iniziamo subito con il... Dobrý den všem. Zahajuji dnešní zasedání a začneme rovnou hlasováním. Zeptal bych se ještě kolegů, jestli mají připravené hlasovací karty. No, to asi... A počkej. Takže je to bod číslo 11 na pořadu jednání a je to rámcový program pro výzkum a inovace. Eh, naše zpravodajka je Sandra Kaniente. Já bych chtěla jako zpravodajka jenom stručně poděkovat všem těm, kteří přispěli k tomuto stanovisku, které je podle mě velice vyvážené. Eh, měli jsme zde více než 100 pozměňovacích návrhů, ale myslím, že můžeme hlasovat. Děkuji, Sandro. Takže prosím, vložte hlasovací karty do strojů a zahajuji hlasování k článku 15. Tak všichni hlasovali, eh, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 16, zahajuji hlasování. místo předseda Papastankost žádá hlasování en bloc o všech těchto pozměňovacích návrhů, neboť eh, zpravodajka je všechny eh, hodnotí pozitivně. Má někdo něco proti? Tak my máme ale negativní Eh, v hlasování také, čili do 26 unblock je v pořádku, ale dále ne. Čili tam bychom to museli po jednom. Pan Silvestris. EPP se staví k tomu zcela pozitivně, pokud některé frakce chtějí hlasovat proti tak eh, bychom mohli tady skutečně eh, hlasovat blok o těch, kde všichni souhlasíme a potom ten zbytek máme za dvě minuty hotový. Dobře, takže budeme hlasovat eh, zvednutím ruky. Takže šestnáctka, kdo je pro, proti, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, přijato. 22 Silvestris pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, 25 dohromady pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, schváleno. Prověříme? Dobrá. Prověříme 29, zahajuji hlasování.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 42 pro, proti, schváleno. 43 pro, proti, schváleno. ne, 4 pro, proti, drželi se, schváleno. 45 pro, proti, to prověříme elektronicky 45, takže otevírám hlasování, končím hlasování a je to schváleno. Nyní 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, drželi se schváleno, 52 pro, proti, schváleno, 51 pro, proti, zdrželi schváleno, 54 pro, proti, schváleno, 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se schváleno 57 pro, proti, zdrželi se schváleno 58 pro, proti, zdrželi, schváleno. E, ještě tady máme úvodní body a ty můžeme odhlasovat. A blok ne, nemůžeme. Takže 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, prověříme elektronicky k šestce pana Šekerského. Končím hlasování. Sváleno. Sedmička pro, proti. Zdrželi se schváleno. O, jednička pro, proti. Zdrželi se schváleno. Osmička pro, proti ještě jednou proti, zdrželi se, No, Devítka pro, proti, schváleno. Desítka pro, proti, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, tak ještě musíme prověřit jedenáctku. Ano, prověříme to. Hlasovali všichni, to je jedenáctka, prosím. Hlasovali všichni, je to odmítnuto, máte pravdu. Dvanáctka, Přejete si k tomu něco říct, Brito? Ne. Takže 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, řekl bych. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14. to je poslední pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování o takto upraveném návrhu. Bude to elektronické hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Děkuji. A je to schváleno. Blahopřejeme Sandře Kalniente. A teď eh, se rychle musíme vrátit ještě k bodu číslo 12. To jsou konkrétní problémy, které implementují Horizont 2020. No a jestliže k tomu nikdo nic nemá, můžeme hlasovat. Takže osmička, Šekerský, kdo je pro, proti, To musíme prověřit elektronicky. To je pozměňovací návrh číslo 8. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Takže další je číslo 9, kdo je pro, proti zdrželi se. To musíme prověřit. Ne, takže ano, kde více, kde více. Končím hlasování. A je to schváleno. Tak to byla jasná většina. Nyní číslo 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, pr- tak pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, eh, Myslím, že to bylo schváleno, ale prosím zvedejte se pořádně. 18 a 19 dohromady pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 22 pro, proti a to prověříme. 22 zahajuje hlasování. Končím hlasování. a je to zamítnuto. Dvacítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Ne. Takže to prověříme. 20 chcete prověřit, prověříme. Zahájím hlasování. Hlasovali všichni dvacítku. Končím hlasování a je to zamítnuto. Nyní 21 pro, proti, tak to musíme také prověřit, bohužel. Zahajuji hlasování k 21. Hlasovali všichni, je to zamítnuto. Nyní 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, pardon, odmítnuto. Nyní 24 Gerling pro, proti, přijato. Nyní 25 pro, pr, proti, zamítnuto.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 pro, proti, zdrželi se, přijato 34 pro, proti, zdrželi se, přijato 33 pro, proti, zdrželi se, přijato 36 pro, proti, přijato 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní úvodní body. Trojka pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato, pětka pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to odmítnuto. Odmítnuto velkou většinou. Šestka pro, proti, zdrželi se. Přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se. Také přijato. Nyní závěrečné hlasování, elektronické zahájí hlasování. Končím hlasování. A tím je to přijato. Sandře Kaniente, gratulujeme. Punto 13, notizie importante. Takže se dostáváme k bodu 13. Tady je mm, ta důležitá informace kvalitativní systémy pro zemědělské produkty. Zpravodaj Garcia Pérez, eh, výsledky trialogu. Další dva body programu se týkají kvalitativních programů pro zemědělské produkty a marketingových standardů. Ty jsou součástí jednoho balíčku stejného zpravodaje. Inače eh, Garcia Pérez eh, bude, eh, budeme o nich hovořit společně. Trialog proběhne 21. proběhl 21. července a byl dosažena neformální kompromisní dohoda a zvláštní výbor pro zemědělství to schválil 25. června konsolidovanou verzi nařízení, která byla cirkulována. Nyní to půjde do pléna v září společně se zprávou o kvalitativních programech. Nyní předám slovo Irače a požádám ji, aby um, prezentovala ty dva body. Irače, velice stručně chci říci, že eh, se o tom jednalo rok, um, probíhal trialog, o tomto nařízení kvalitativních e, systémech. A mm, byla to v podstatě mm, zkouška nových pravomocí parlamentu, které jsme dostali z Lisabonské smlouvy. A poprvé jsme měli možnost mm, vidět, jak e, Rada a komise musí více zohledňovat stanoviska parlamentu. Můžeme říci, že e, jsme v podstatě spokojeni s výsledky naší práce, i když je pravda, že jedna ze zásadní, jeden ze zásadních problémů, co se týká parlamentu, to je kontrola objemů strany producenských organizací, což nakonec nebylo zahrnuto do te- textu legislativy bude prohlášení rady eh, odvolávající se na toto téma a roli producentských organizací a rada eh, vyslechla stanoviska parlamentu v kontextu reformy ZP. Eh, takže dojde k tomu k té politické deklaraci ze strany Rady. Samozřejmě to jsme původně nechtěli jako parlament. My jsme měli jasnější nebo větší ambice, ale na konsolidovat text, kde jsou všechny otázky týkající se postupu, procesu a podařilo se nám zjednodušit. jednodušit systémy kontroly kvality, posílit roli organizací producentů. To, tyto jsou důležité otázky pro nás. Například um, horských produktů. Komise se k tomu vyjádřila v minulosti a přímého prodeje, to je tam také. Dále jsme žádali komisi aby provedla studii a prezentovala studii o přímých prodejích, včetně možných kvalitativních podmínek týkajících se ostrovních produktů, ostrovní produkce. A co se týče TSG, tradiční speciality, tak naši britští a východoevropští kolegové budou, doufám, spokojeni, protože se nám podařilo konsolidovat kompromis, který jsme dosáhli v tomto výboru. Máme status quo a co se týče procedurálních otázek, tak se nám podařilo zachovat status quo. Chci poděkovat komisi za technickou pomoc a chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich pomoc, politickým frakcím. Během celé této práce jsem byla schopná kolegiálně rozhodovat s ohledem na názory kolegů a jsem děčná za práci, kterou odvedli. Já chci poděkovat sekretariátu výboru a svým vlastním spolupracovníkům, kteří, nám, kteří mi velice pomohli dospět k úspěšnému závěru této náročné práce. Výsledky jsou dobré co se týče kvalitativních systémů, producenti mají velká očekávání. Myslím, že jsme se zachovali zodpovědně a v září budeme schopni to úspěšně uzavřít. Děkuji vám, děkuji, hráče. Mohu také vyjádřit svůj mm, kompliment mm, zpravodajce, je to důležité ta práce. Není to stoprocentní, ale podařilo se nám dosáhnout 90% našich požadavků. Co se nám nepodařilo, je um, rozšíření eh, produktivních systémů a díky Michelu Dotanovi uh, eh, budeme v této bitvě pokračovat uh, v rámci jeho uh, CMO. K těm změnám textu, když srovnáte konečný test na původní návrh komise, tak vidíte, že je to zajímavé srovnání. A mm, je to díky parlamentu, tomuto výboru a zpravodaj. Alan Smith, prosím. Máte slovo jednu, jednu věc e, jsem zapomněla. Během pléna v září budeme hlasovat pouze o kvalitativních systémech. Jistě už víte, že co se týče pozměňovacích návrhů, tak stále potřebujeme vyjednávací mandát. Tak o tom v září nebudeme hlasovat, eh, jenom tomu prvnímu bodu. Alan Smith, prosím. Pane předsedo, děkuji. Ehm, já se domnívám, že už tady dost um, nespokojenců z britských řad a já se k tomu ním nebudu přidávat. Eh, chci pogratulovat zpravodajce, nebyla to snadná práce, odvedla dobrou práci ve spolupráci s kolegy a ostatními frakcemi, takže chci poděkovat jejímu týmu a sekretariátu eh, za práci na obtížné tématu. Nemáme 100% toho, co jsme chtěli, to skutečně nemáme. Musíme být realisté k tom, čeho bylo dosaženo a to, že se nám podařilo vůbec přesvědčit radu, aby udělala něco, Um, co nechtěli, tak to se nám tedy nepodařilo. Něčeho jsme dosáhli, ale vůbec jsme se nepřiblížili k cílům, které jsme se stanovili jako výbor. A myslím, že um, je řada věcí, které jsou pozitivní, přímý prodej, místní zemědělství, eh, horské produkty, to je užitečné, eh, řízení mm, dodávky, tam jsme ovšem nedosáhli ničeho. Tady dlužíme politické prohlášení, tam, kde jsme mm, mm, velice ustoupili a já se obávám, že mm, samozřejmě politika je umění možného, aritmetika je někdy proti nás, nám a reálná politika mm, vypadá jinak. Ale neměli bychom si eh, se plést. Když se podíváme na článek Agro Evropa, tak vidíte, pane předsedo, že to zase eh, ukazuje, jakou hodnotu má spolurozhodování a že to je dobrý signál do budoucna. To si nejsem jist. Důležité být realisté. Budeme eh, rada Ehm, bude nás omezovat v příštích jednáních z důležitějších otázkách. A toto ukazuje, jak snadno jsme ochotní ke kompromisu a to je znepokojivé. Moje frakce to úplně neakceptujeme a chceme eh, podat další, chceme si vyhradit právo na další pozměňovací návrhy. Já souhlasím s tím, co řekl Alan Smith. Ale buďme opatrní v jedné věci. Ty horské produkty, horská produkce, tady je povinnost na členské státy, kde se ehm, kde, kde si vlastně ty, mm, přebír, ty členské státy přebírají ty programy. A eh, já budu stručný. Chci poděkovat Irače za její práci. V posledních měsících jsme dobře spolupracovali, přijali jsme stanovisko parlamentu, které nám nakonec pomohlo v mnohem. Podařilo se nám eh, dosáhnout úspěch v mnoha oblastech. Mm, zelení. Během té těch prací, oni neměli tento názor. Eh, během prvního čtení o tom ještě budeme hlasovat. Management, řízení dodávky, kontrola objemů, tam jsme dosáhli pouze malého pokroku. Doufám, že ve zprávě Michela Danta eh, se nám podaří přesvědčit radu, že programování je užitečné pro producenty, řízení dodávky. To je tedy jediná věc, co zůstává mimo tuto legislativu, takže moje eh, frakce souhlasí s tímto dosaženým. Děkuji, Herbert a Peter Reimes. K tomu se musím vyjádřit. Naše frakce byla konsistentní. Pan Agni eh, má pravdu v tom, že když skutečně jste hlas, se hlasitě ozýváte, tak si toho všimnout. Ale nemáme věnčnou pozici, to není nové. Děkuji, Brita Reimer. A pak uh, generální ředitel klubu. Já chci poděkovat zpravodajce, skutečně eh, odvedla velice náročnou práci, nebylo to vždy snadné, často jsme museli přerušovat, bylo to pro ní obtížné a dobře to zvládla, měla velkou trpělivost a myslím, že v hlasování budeme souhlasit v, eh, s trialogem. Také vítám, že ta eh, norma mm, trhu, eh, uvádění na trh bude skutečně řádně nakonec projednána. Děkuji vám. Jano Spleva, pan ředitel. Děkuji, pane eh, předsedo. Komise vítá kompromis trialogu a potvrzuje eh, a 25. června. Spravodajka se hrála významnou roli během jednání a také děkuji za konstruktivní přístup stínových zpravodajů během jednání s radou. Také mm, děkuji za vynikající práci asistentů a sekretariátu a GRIP. Na stole teď leží vyrovnaný a uspokojivý kompromis. Můžeme říci, že budoucí eh, nařízení o kvalitativních eh, programech mm, posílí evropskou kvalitativní politiku. Bylo přijato několik dohod z Agry, především pravidla kontroly byla vyjasněna, použití PGO, i eh, logo bude povinné aktivity eh, producentských skupin byly mm, také uznány. Specializované garantované eh, programy se budou týkat i nespracovaných produktů a budou zjednodušené postupy pro názvy registrované bez eh, výhrad, což by mohlo, které by mohly kvalifikovat pro, i s, rezerva, s výhradou. Co se týče horských produktů, tak kvalitativní témata byla zpracována podle definic agri. Na poslední řadě chci zdůraznit dosaženou dohodu o přibližování kvalitativního balíčku s Lisabonskou smlouvou. Tato koherentní politika poslouží lepší diverzitě produktů a spotřebitelů v Evropě. Na závěr chci potvrdit, že komise podporuje tuto politickou dohodu a Agri a Evropský parlament ji doufám brzy přijme. Děkuji vám. Thanks a lot, Mr. Děkuji, pane Plevo. A teď eh, Iráče na závěrečnou řeč. No, eh, děkuji. Já chci jenom eh, zopakovat své díky Děkuji jednomu každému, všem členům frakce a doufám, že v září to celé uzavřeme. Děkuji, Iráče, předseda. Takže můžeme přejít k bodu 15. Další dobrá zpráva, a to významná, co se týče nařízení Rady ohledně režimu jednotné platby a podporu pěstitelům Révy. Spravodajem je Herbert Dorfman. Velmi důležitý trialog proběhl 4. července v minulém týdnu ve Štrasburku. Všechno to velice dobře dopadlo a vyústilo v dohodu. Prakticky všechny pozměňovací návrhy našeho výboru byly přijaty. Kolego Dorfmane, máte slovo. Takže je skutečně tomu tak, že tato zpráva je první zprávou týkající se balíčku agrární reformy a je to změna národních obálek v oblasti vína. Já jako zpravodaj bych chtěl úvodem poděkovat všem, kteří mě pomáhali zpracovat tuto zprávu v minulých týdnech, zejména stínovým zpravodajům a pracovníkům našeho sekretariátu. Srdečně jim děkuji. Ve výboru při hlasování jsme návrh komise v několika bodech upravili, zejména rozhodnutí o tom, zda národní obálka se bude používat také pro vyplácení přímých plateb v prvním pilíři, přičemž by to mělo být rozděleno na dva roky, zatímco v původním sdělení komise by se členské státy museli okamžitě rozhodnout, jak to bude. Rozhodovali by na jeden rok nyní a definitivní rozhodnutí by pak padlo až v roce 2013. Toto je takový lepší phasing in a lepší naděje na sladění s reformou zemědělské politiky. Minulý týden ve středu proběhl trialog s radou a komisí kde prakticky všechny pozměňovací návrhy, které jsme v parlamentu přijali, byly přejaty radou i komisí s drobnými jazykovými úpravami, ale v podstatě šlo jenom o eh, lingvisticko-juristické zdokonalení toho, na čem jsme se shodli zde v parlamentu s jednou výjimkou a to je pozměňovací návrh paní kolegyně Lulingové, v němž šlo o to, že se zde říkalo, že peníze z národních obálek nejsou součástí konvergence mezi členskými zeměmi, že nesmí být takto využity ty peníze z obálek. Komise Nicméně eh, domnívám se řekla, že tomu tak stejně nebude, poněvadž přidělování prostředků členským zemím se odehrává ještě před rozhodnutím jednotlivých zemí o rozpočtech pro vinařství. Takže to by mělo být eh, jaksi až navíc, ne z těchto peněz a navíc eh, by se o tom rozhodovalo až po eh, rozdělení peněz na evropské úrovni, takže peníze z národních obálek nebudou součástí konvergence. Nicméně v protokolu z trialogu máme příslušné prohlášení komise, které tam bylo přidáno a ten postup se přesně popisuje, čímž tedy ten náš pozměňovací návrh je tím pádem zbytečný, poněvadž technicky nebude, nebudou tyto peníze součástí konvergenčních prostředků. Čili takto došlo k rozhodnutí a já doufám, že u podzimního hlasování se v prvním čtení, jak v radě, tak parlamentu, eh, tato pozice eh, bude zachována. Děkuji vám. Děkuji, Herberte. Takže dva důležité trialogy, eh, ke kterým došlo a které dobře dopadly. Nikdo nežádá o slovo, není tady zástupce Evropské komise, to znamená, že to můžeme brát tak, že tento bod 15 je uzavřený. A já vám teď navrhuji krátkou přestávku, zhruba 30 až 40 minut dlouhou, protože pan ministr Sofoklises Eletranis z Kypru by se k nám měl připojit a hovořit s námi o programu kyperského předsednictví. Takže za pět minut 11 se zde opět sejdeme.

Iniziamo, iniziamo innanzitutto. Tak vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych nejprve co nejsrdečněji přivítal nového předsedu eh, naší rady, pana ministra Sofokla Radetise. Pan ministr nám předloží priority kyperského předsednictví Eh, vaše předsednictví má, vážený pane ministře, eh, vlastně se odehrává ve chvíli velice zásadní uprostřed reform společné zemědělské politiky. Teď jde o to ustavit naše eh, pozice před vyjednáváním s radou. Jedná se také o předkládání pozměňovacích návrhů. Konečné hlasování je 13. července. Těch pozměňovacích návrhů je nějakých 1100. Domnívám se, že musíme pracovat v těsné součinnosti, abychom si vyměňovali informace a lépe pochopili navzájem svá stanoviska. To nepochybně přispěje k tomu, že vyjednávání bude do budoucna jednodušší. Takže, vážený pane ministře, já vím, že kromě tohoto tématu jsou tady ještě další e, oblasti, e, které se těší vašemu zájmu, které jsou prioritními a vy o nich budete nepochybně hovořit. Chci ještě podotknout, že jsme dobře zahájili eh, vaše předsednictví velmi zajímavým a podnětným rozhovorem. Také jsme eh, úspěšně dokončili trialog eh, ohledně přímých, jednotných přímých pladeb a pomoci zemědělcům 4. července a ještě jednou vás tady srdečně vítám. Jménem našeho výboru vám přeji úspěšnou plavbu během eh, celého předsednictví. Děkuji. Vážený eh, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Musím říct, že je to pro mě veliká čest a mimořádná radost, že se s vámi dnes mohu podělit o priority eh, rady, co se týče zemědělského sektoru pro nadcházejících šest měsíců. Kyperské eh, předsednictví doufá, že spolupráce mezi oběma institucemi bude velice účinná ve stejné, a povede se ve stejném pozitivním duchu, který charakterizoval posledních šest měsíců, to znamená dánské předsednictví. Pane předsedo, od října loňského roku je vedena diskuze o návrzích komise ohledně reformy společné zemědělské politiky, eh, Komisař eh, Tiolus eh, se tím zabývá velmi důkladně a je to také v centru našeho zájmu, a to jak v parlamentu, tak v radě. Musíme čelit všem výzvám, eh, které obnáší reforma společné zemědělské politiky, abychom mohli reagovat na měnící se potřeby, na priority a na naděje a očekávání evropských zemědělců a obecně vlastně evropských daňových poplatníků a e, občanů. Obě instituce velmi pokročily, co se týče definice jejich e, stanovisek e, ohledně balíčku reformy společné zemědělské politiky. A my v Radě jsme prostřednictvím zprávy o pokroku o postupu prací, tak jak ji předložila v polovině června dánská jak ji předložilo dánské předsednictví, tak my jsme v tomto směru učinili velký krok kupředu a rovněž Evropský parlament Kapula eh, Santos, Danten a Lavia předložili vlastně tu předběžnou zprávu k tomuto balíčku to také znamenalo velký pokrok. My eh, práci vašeho výboru budeme sledovat velice bedlivě a doufáme, že také definitivní zprávu ještě v letošním roce obdržíme. Co se rady týče, tak Evrops- eh, kyperské předsednictví již připravilo velice nabitý časový harmonogram na všech úrovních a eh, co se ještě týče zprávy o postupu prací, tak jak ji předložilo dánské předsednictví. Budeme i nadále na tomto pracovat a e, doufáme, že se podaří vyřešit i otázky, které jsou zatím na úrovni rady e, dořešené. E, hodně jsme opravdu pokročili, ta práce je kvalitní, ale zároveň nám toho ještě Eh, hodně zbývá. Eh, my eh, v příštím týdnu budeme organizovat radu ministrů, dojde tedy k první politické diskuzi ohledně rozvoje venkova a organizace společného trhu. Doufáme rovněž, a, a také jsme to naplánovali, že dojde k dalším diskuzím pro další zasedání rady. Naším cílem je, abychom eh, v listopadu na zasedání rady dospěli k takovému celkovému zblížení, eh, což by eh, znamenalo vlastně předložit stanoviska rady pro všechny čtyři významné návrhy nařízení. To podle našeho názoru hodně usnadní diskuze které se e, týkají e, vyjednávání kolem víceletého finančního rámce, tak jako něm budou diskutovat šéfové států a vlád. My pevně věříme, že Evropský parlament na svém plenárním zasedání v prosinci e, v tomto směru výrazně postoupí. Postoupí výrazně ve všech těchto výše zmíněných oblastech. Vážené kolegyně a kolegové, naše spolupráce nemohla začít lépe. Co se týče pomoci eh, pěstitelům vinné révy, tak tady se nám podařilo během trialogu 4. července ve Štrasburku dospět k dohodě. Eh, a to již čtvrtý den našeho předsednictví. A teď očekáváme, že eh, plenární zasedání Evropského parlamentu přijme, eh, schválí toto stanovisko eh, od 10. do 13. září na svém prvním plenárním zasedání po letní pauze. Dále dohoda ohledně přechodného Eh, nařízení týkajícího se přímých pladeb, tak tady plenární zasedání schválilo v prvním čtení eh, stanovisko eh, příslušných výborů v minulém týdnu. Díky naší skvělé spolupráci tato dvě nařízení, to znamená pomoc pěstitelům vinné révy a E, přechodné nařízení, e, které se vztahuje k přímým platbám, tak e, tyto dva texty budou moci vejít v účinnost velice pravděpodobně od 1. ledna 2013 podle plánu. Jak všichni víte, reforma společné zemědělské politiky se nemůže uskutečnit sama o sobě nějakým izolovaným způsobem je třeba, abychom tady měli dlouhodobě udržitelnou eh, a eh, konkurenceschopnou eh, zemědělskou výrobu, tak abychom byli v tomto směru soběstační a přispěli k soběstačnosti celkově. Potřebujeme společné a soudržné řešení, které by se vztahovalo k potravinové bezpečnosti právě na té světové úrovni. A v tomto směru je třeba vnímat potravinové eh, normy, takzvaný kodex alimentarius. Eh, ten má obrovský význam pro evropské občany, protože eh, vlastně jeho cílem je zaručit potravinovou bezpečnost a dobré postupy v obchodování s potravinami. Normy tohoto kodexu Eh, se samozřejmě přímo dotýkají i mezinárodních norem eh, v obchodě s potravinami a mají své důsledky i pro další soubory norem Evropské unie. Během svého eh, předsednictví eh, odvedli dánové skvělou práci, soustředili se na určité činnosti, které se právě vztahují i k těmto mezinárodním normám v oblasti potravin a bylo tedy možno eh, zhodnotit vliv Dánska eh, v této zásadní oblasti. Musíme samozřejmě mít na zřeteli omezené prostředky, kterými Kypr disponuje a proto jsme také požádali o pomoc dánské kolegy a dánové souhlasili s tím, že v této práci budou pokračovat i v druhé polovině roku 2012. Já jsem si jist, že dánský tým bude i nadále eh, bránit, obhajovat eh, zájmy Evropské unie a že se tedy zasadí o skvělou kvalitu a normy obecně e, v oblasti potravin. Pak je tady ještě otázka e, horizontálních norem sladění s Lisabonskou smlouvou. Jde o to, že se musí znovu probrat návrhy komise, které se vztahují k diferenciaci mezi takzvanými základními akty, akty v přenesené působnosti a prováděcími akty nedávné době naše instituce zahájily velice eh, aktivně neformální trialogy v celé řadě oblastí. A my jsme se především zabývali těmi nejvzdálenějšími oblastmi, eh, malými ostrovy v Egejském moři a biologickou kulturou eh, vzhledem k tomu, že máme již e, za sebou jako instituce e, zkušenost nějakých 20 měsíců, tak e, lze říct, že se všichni uvědomují význam těchto věcí a jak víte, rada velice dbá na to, aby tady byly jednotné podmínky pro vykonávání všech legislativních aktů Unie. Co se týče těch nejvzdálenějších oblastí, tak jsme za dánského předsednictví měli trialog a Evropský parlament i rada měli při této příležitosti možnost definovat ty otázky, které e, stále ještě čekají na vyřešení. Nicméně po tomto trialogu nebyl zaznamenán žádný pokrok na straně rady. A já musím říct, že my jsme v tomto směru připraveni k tomu vyvinout další úsilí a zakončit v co nejkratší možné době, každopádně za našeho předsednictví, tento proces paralelně s diskusemi, eh, které se vztahují k malým ostrovům v Egejském moři. Eh, co se týče biologických plodin, eh, tak tady bychom rádi po, eh, vyzdvihli úsilí dánského předsednictví, moje předchůdkyně, na úrovni Evropského parlamentu během tří neformálních trialogů zkoumala možnosti, které by mohly vést k kompromisu v prvním čtení přestože všechna témata byla prakticky vyřešena, tak jsme ještě konstatovali, že tady existují poměrně značné, značně rozdílné e, vidění e, věcí mezi dvěma institucemi e, v oblasti dvou konkrétních článků. Dánské předsednictví přišlo s určitými Eh, návrhy řešení, ale Evropský parlament eh, tyto návrhy v prvním čtení nebyl schopen schválit. Eh, a konstatujeme, že i když tady proběhlo 18 měsíců od eh, původního předložení návrhu Evropskou komisí, tak my tady zatím žádné konkrétní výsledky nevidíme eh, a my teď a budeme teď muset hledat velice usilovně nějaké řešení. Kyperské předsednictví eh, chce dosáhnout ve všech oblastech určitého pokroku E, jde tedy o oblast slaďování s Evropskou smlouvou. E, musíme se zasadit o konkrétní a aplikovatelné e, cesty a řešení ve všech těchto oblastech. Jedná se tedy o pravidla uvádění na trh. Tam je naše stanovisko zcela jednoznačné, i co se týče stážení návrhu pro obecné pravidlo. Pak jsou tady ještě dvě věci, které e, nejsou dořešeny. Jedná se nejprve o přesná pravidla v oblasti obchodu a povinné označení místa e, výroby e, toho daného potravinářského produktu. Zde chceme dále na věci pracovat paralelně s kontrolou prodeje. Víme, že to je pro parlament zásadní otázka. A každopádně tyto věci budeme probírat v rámci eh, diskuze o reformě společné zemědělské politiky. Co se týče podpory zemědělských eh, produktů, tak to je eh, vnímáno jako velice důležitý nástroj při zajišťování konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství v celé Evropské unii a je to také důležitý nástroj e, pro úspěch reformy společné zemědělské politiky. Z těchto všech důvodů naše předsednictví plně podpoří e, proces revize té e, politiky podpory, tak jak byla zahájena v červenci 2011. E, tento celý proces se nachází již v takové druhé fázi poté, co Evropská komise vydala 30. března 2012 sdělení, které se týká informací o zemědělských produktech a jejich e, podpory na trhu. My doufáme, že diskuze, e, která byla zahájena zveřejněním tohoto sdělení, bude za našeho předsednictví dokončena. Jedná se samozřejmě také o legislativní akty, které v této souvislosti komise předloží do konce letošního roku. Jedná se o dobrou pohodu zvířat, o živočišnou eh, výrobu a eh, potraviny eh, z této oblasti. Chceme a doufáme, že komise předloží konkrétní návrhy během našeho předsednictví. Pak je tady ještě návrh pro eh, přepracování legislativy, která se zabývá chovem dobytka pro celou Evropskou unii. Eh, tato ustanovení jsou v tomto směru teď rozmístěna v jedenácti nejrůznějších eh, legislativních nástrojích, které samozřejmě se od sebe značně odlišují v podrobnostech. Takže komise jde o to, aby se e, všech, celá tato oblast e, zprůhlednila, aby to bylo z právního hlediska jednoznačné a snadněji aplikovatelné. V souladu s Lisabonskou smlouvou e, tento legislativní akt musí jít běžnou legislativní cestou, to znamená, musí proběhnout proces spolurozhodování mezi radou a parlamentem další návrh, který se vztahuje k potravinářské oblasti, se týká pravidel eh, norem pro výrobu zdravých potravin a zdravé eh, krmiva. Eh, je to takzvaný sanitární balíček a tvoří jeden z nejdůležitějších prvků té politiky eh, přechodu eh, potravin od farmáře na stůl spotřebitele. Parlament i rada požádali komisi, aby eh, předložila zprávu této oblasti tři roky po uvedení v platnost příslušných norem. Takže zpráva, která se vztahuje k prvnímu roku implementace eh, tohoto nástroje, eh, byla předložena v roce 2009 a proskoumána všemi třemi institucemi. Na základě našich připomínek, na základě dalších jednání se zúčastněnými stranami, doufáme, že se tady brzy objeví na stole revidovaný návrh na základě informací, které máme k dispozici. Očekáváme, že prezentace textu proběhne někdy v říjnu letošního roku a pevně věříme, že tento nový, nový návrh bude jednodušší a jasný s ustanoveními, která povedou ke snížení byrokratické zátěže a zároveň, že budou znamenat i vyšší míru ochrany spotřebitele. Druhý nejambicioznější návrh, který eh, předpokládáme, se týká eh, nového eh, balíčku, legislativního balíčku, vztahujícího se k zdraví zvířat. Bude to součást takového souboru návrhů, které se budou rovněž vztahovat k sanitárním normám, k eh, osivu. A my doufáme, že prostřednictvím těchto eh, legislativních nástrojů se nám podaří eh, prosadit další důležitý aspekt, a to je aspekt prevence. Lepší prevence než léčba. Je zřejmé, že tady došlo k určitému spoždění při předložení tohoto velmi významného balíčku a já pevně věřím, že celý tento soubor nástrojů bude předložen s Evropskou komisí ještě za našeho předsednictví, tak aby obě naše instituce, jak Rada, tak parlament, se mohly začít zabývat těmito texty které jsou ku prospěchu evropských zemědělců, chovatelů dobytka a e, vlastně potažmo i spotřebitelů. Podobně jako dánské předsednictví, prostřednictvím návrhů e, ohledně elektronické signalizace hovězího dobytka a e, těch domácích eh, mazlíčků, eh, tak eh, i v těchto oblastech ráda doufá v konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem, abychom dospěli k dobrým rozhodnutím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych závěrem řekl, že kyperské předsednictví v nadcházejících měsících učiní vše, co je v jeho silách, aby tady existoval skutečně upřímný dialog mezi oběma našimi institucemi. To bude dobrý základ pro ambiciozní eh, dohody, ke kterým musí dojít v druhé polovině roku 2012 a dále. Děkuji za pozornost, jsem k vaší dispozici a rád odpovím na případné dotazy. Děkuji. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Sofoklisi za tento velice ambiciozní výčet eh, jednotlivých kroků během vašeho předsednictví a, jak si řekl, začali jste již s konkrétními výsledky hned z kraje. Velice rád jsem slyšel, že kyperské předsednictví přikládá velký význam eh, tomu sladěvání eh, situace s Lisabonskou smlouvou. To je důležité, my v tomto směru pracujeme velmi usilovně, ty jsi to připomněl. A Zatím se nám nepodařilo dospět k schodě během předchozích tří předsednictví. Já pevně věřím, že e, za vašeho předsednictví to možné bude. Jedná se o velmi důležité e, téma. Na posledním plenárním zasedání ve Štrasburku jsme vlastně hlasovali o prvních šesti textech, které se vztahují ke sledování s, e, s Lisabonskou smlouvou a musím říct, že 84% všech hlasů bylo pro, je to velmi dobrá podpora naší práce. Je tady několik žádostí o slovo teď. Nejprve Albert Das, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, pane předsedo rady. Chtěl bych vám srdečně poděkovat za to, že jste zavítal k nám do výboru Agri. A ačkoliv dnes tady mnoho kolegů není, pane ministře, tak to nesouvisí s tím, že by snad neměli zájem, ale my eh, tady máme lhůty, eh, které se eh, týkají pozměňovacích návrhů a e, já třeba, já jsem právě také podepisoval 75 e, pozměňovacích návrhů pro druhý pilíř a to znamená, že ty pozměňovací návrhy neprojdou parlamentem, neprojdou výborem agri, tedy návrhy komise neprojdou bez změn. My je chceme tedy pozměnit, zlepšit. Mám jednu otázku. Mm, já jsem se dozvěděl ze zasedání rady, kde prý Kypr byl jedinou zemí, kde, která vítala legislativní návrhy komise bez změn. A já musím eh, říct, že tady opravdu je pár pozměňovacích návrhů, které prostě v praxi mm, se nemohou uplatnit. Eh, přesto vám tedy přeji, eh, pane ministře, mnoho úspěchů také jménem své frakce je velice důležité pro budoucnost, eh, to, co budeme dělat pro budoucnost eh, politiky zemědělství po roce 13, tedy od roku 14. A já bych si přál, abychom eh, celý ten legislativní balíček včas schválili. Já nevím, jestli jste o tom příliš, eh, nebo už nehovořil, pak jsem přišel něco později, zajímalo by mě, eh, jak eh, hodnotíte možnosti financování zemědělské politiky po roce 2013. My zde se shodujeme na tom, že ty legislativní návrhy projednáme, budeme hlasovat, ale s konečnou platností můžeme hlasovat teprve tehdy, až budeme vědět, jak bude vypadat financování zemědělské politiky Evropské unie od roku 14. Protože já eh, tedy nerad dělám eh, sliby, ale jedno svým eh, zemědělcům z Jižního Německa, z Bavorska slibit mohu. Já jim říkám, že v roce 2014 nastává to, že bude o 20 že tedy pokud by to mělo být tak, že bude o 20% méně peněz, ale o 30% více administrativy a úkolů, tak to parlamentem neprojde. Já myslím, že při nejmenším jedno je jasné. To, co zde navrhuje komise, Eh, zejména nové předpisy, tak to znamená už nyní masivní krácení prostředků. Já myslím, že těch, eh, ten nesmysl eh, vyjmout 7 plochy z produkce, tak to znamená skutečně mnohem více nákladů. Ale pokud chceme udržet evropské zemědělství při životě, nesmíme je nadměrně zatěžovat. Já jsem pro, abych naše zemědělství bylo trvalé, udržitelné, ale jsem určitě proti nesmyslným návrhům, které eh, mají za úkol snižovat produkci, produkci v Evropě. My eh, tady máme v Evropě půl miliardy lidí a na světě ještě více a eh, také naším úkolem je přispívat k výživě všech těchto lidí tak eh, já se tedy eh, těším na spolupráci s vámi. Eh, jeden z vašich kolegů, který už tady u nás byl, sedí vedle vás a já se tady opravdu těším na spolupráci s vámi všemi. Děkuji, Alberte. A nyní Luis Capolo Santos. Já tedy za svoji politickou skupinu taky bych chtěl vás srdečně přivítat a přeji vám všechno nejlepší, hodně úspěchů do vašeho předsednictví. Myslím, že ty znamení, signály vypadají dobře. Já velice tady eh, oceňuji Eh, vaší spolupráci s dánským předsednictvím, eh, s vaší spolupráci s lidmi, kteří eh, již zde diplomaticky působí. A já jsem velice rád, že jste si zvolili právě tento přístup ke spolupráci. Já doufám, že jako poslanci parlamentu se vám budeme moci odměnit za vaše gesto mm, dobré vůle, které zde vidíme. Vidíme, že kyperské předsednictví se chce zajistit, zaměřit hlavně na ty věci, které jsou nejméně problematické, což je jistě v pořádku. Eh, nicméně já musím říci, že sdílím obavy kolegy Dese a to je ta perspektiva po roce 2014 a rozdělení prostředků. Já si myslím, že pokud bychom měli úspěšně dosáhnout co nejrychlejší zhody o těch eh, palčivých eh, věcech, a já myslím, že Eh, tady musíme dosáhnout eh, pokroku, abychom potom ta jednání eh, nekontaminovali dalšími záležitostmi. Já bych skutečně rád doporučil, abyste toto připojili ke svým politickým prioritám, tak aby vaše předsednictví bylo úspěšné a budeme vám moci potom poblahopřát eh, k výsledkům předsednictví. Děkuji. Nyní Michel Dota. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo rady, děkuji vám za to, že jste byl ochoten se tady s námi eh, podělit o představu eh, vašeho programu. Tam vidíme jasnou Eh, jasný záměr se zabývat otázkami, které eh, nám skutečně leží na srdci. Nejprve eh, bych chtěl ještě dřív, než budu hovořit o společné organizaci trhu, pohovořit o tom slaďování. Již celou řadu měsíců mají naši vyjednavači velké odhodlání. Parlament totiž již definoval dávno své hlavní směry, jak také předseda řekl. My jsme vlastně v prvním čtení val valnou většinou schválili e, ty hlavní směry na plenárním zasedání a teď už můžeme jenom spolehat na vás, pane Eh, předsedo, aby i v radě se věci pohnuly. V rámci Lisabonské smlouvy je Evropský parlament kolegislativcem, společně rozhoduje. My chceme se těmito věcmi zabývat eh, opravdu důsledně, není to jenom nějaká vějíčka, která nám byla hozena. A teď ještě ke společné organizaci trhu. Od poslední reformy eh, společné zemědělské politiky se svět výrazně proměnil a každý si mohl všimnout, že jediný jediný způsob, že e, řízení, samotné řízení a jediné řízení trhu nezajišťuje viditel, zviditelnění a bezpečnost našich výrobců, našich producentů. Nacházíme se v době, kdy určitý počet velkých států e, nově definuje svou zemědělskou politiku, včetně těch zemí, které byly ještě včera vnímány jako země rozvojové. Dnes jsou již našimi přímými konkurenty na celé řadě trhů. Vezmu si za příklad příklad Brazílie. Brazílie se rozhodla výrazně zvýšit rozpočet eh, k, pro zemědělství. Pokud se podíváme směrem ke Spojeným státům, tak nejen, eh, že poslední údaje, které máme k dispozici, eh, výrazně naznačují zvýšení E, naproti tomu, co bylo indikováno z kraje e, v takzvaného e, postupu fair market. Spojené státy chtějí prostě jít na ruku zemědělskému sektoru. Bylo by tedy víc než paradoxní, kdyby v tuto chvíli se Evropská unie vlastně zbavila své společné e, politiky e, řízení zemědělství, e, která jde cestou ochrany zemědělců, ale zároveň, a to je také řečeno v Lisabonské smlouvě, cestou ochrany spotřebitelů. Pokud se díváme na velkou volatilitu cen v poslední době, cen prodejních, které bohužel nejsou není něčím, co by se také týkalo cen výrobních, tak zjistíme, že spotřebitelé jsou první, kteří jsou byti. Co ta eh, mlékárenská krize? Eh, tam vlastně došlo k explozi cen eh, u některých transformovaných produktů, což vlastně eh, vedlo spotřebitele k tomu, že museli výrazně pozměnit své chování a výrazně pozměnit to, co nakupují. Takže já doufám, že připomenete svým kolegům v radě, že Evropa nemůže se pohybovat jako Eh, prostě eh, eh, osamoceně a nemůže vést politiku 20. století ve století 21. Děkuji a na řadě Giovanni Lavia. Mia un sincero ringraziamento al... Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl srdečně poděkovat kyperskému předsednictví za aktuální informace o tom, čeho můžeme se nadít v příštích šesti měsících ze strany Rady. Měl bych k tomu tři poznámky, které eh, budou klíčové pro naši práci a pro reformu společné zemědělské politiky. Ta první část není přísně vzato vaše vaše kompetence, ale určitě na to můžete mít určitý vliv na úrovni rady, pokud se týče urychlení práce, pokud se tady týče eh, postoju tady toho eh, víceletého finančního rámce. My se tady doslýcháme různé zvěsti v kontaktech s radou, a jsou to zvěsti, které nejsou úplně pozitivní. Je zřejmé, že poslední část dánského předsednictví nepřineslo ten pokrok, který jsme očekávali. Bylo tam pouze mnoho argumentů a sporů, ale de facto ne posunuli jsme se k vyjasnění čísel. E, také pokud se týče ministru financí a také obecného samitu, tedy obecného vrcholné schůzky, tak e, tady je to obtížné a opravdu jsme se nikam neposunuli. Je zde nebezpečí že by mohla nastat spoždění eh, zemědělské reformy. A já si myslím, že tady opravdu potřebujeme nějaký podnět, abychom eh, vše udělali včas. A další otázka je otázka post-lisabonského slaďování. A eh, musím říct, že se to zatím eh, ne zcela daří. To už je 18 měsíců a pořád tedy nejsme tam, kde jsme chtěli být. S polským předsednictvím jsme měli řadu různých setkání a pokusili jsme se dosáhnout eh, toho lisabonského přizpůsobení u dánského předsednictví tam došlo k jakému si zamrznutí dalšího pokroku a to všechno by mohlo mít dopad na časové, časový vývoj eh, reformy zemědělské politiky. A máme tady také řadu otázek ze strany poslanců. Čili skutečně pokud se týče té společné zemědělské politiky, tady je řada všelijak otevřených otázek, ale samozřejmě jsou také otázky toho alignmentu, toho přizpůsobení. My teď už máme určitý harmonogram a e, tady se snažíme o to, aby byl vyvíjen tlak tím správným směrem. Pokud se týče nyní horizontálních otázek, zde jsem byl zpravodajem pro tuto oblast a začal jsem vytyčovat pozice, které vy, začaly vyplývat z debat. Měli jsme tady Lénovu zprávu a Desovu zprávu a zdůrazňujeme nezbytnost zjednodušování. Zjednodušování a systému včasného varování, eh, které sníží riziko trestání farmářů za náhodné a neumyslné chyby. A samozřejmě je třeba, aby eventuální sankce byly také přiměřené. To je věc, která zde ve výboru vyvolala velkou diskusi. My bychom skutečně neradi, aby tady byly nějaké drakonické sankce v případě, že jde opravdu o jakousi chybičku jenom. Musíme rozlišovat mezi tady eh, podvody a opravdu eh, jenom neumyslnými chybami Samozřejmě, že ty podvody musíme trestat, to je pochopitelné. Ale eh, takovéto chybičky, k těm je skutečně třeba přistupovat jinak. Čili to jsou tedy body, které jsem zde chtěl zúraznit a já nyní eh, věřím, že rada vaše předsednictví s námi bude spolupracovat. Ano, děkuji, čovany. Takže já myslím, že teď můžeme dát k dispozici slovo eh, místu, místo předsedům parlamentu. Co? To projedrevo této symbolí. Pane předsedo, děkuji uh, předsedy rady, panu ministrovi za jeho dnešní prezentaci. Já plně podporuji to, co bylo řečeno panem eh, Desem, koordinátorem EPP. My chceme Eh, silnou SZP, méně byrokratickou, a abychom byrokracii snížili, tak myslím, že můžete podniknout první krok tímto směrem. Takže aby v, prv, v příštím 1,5 týdny se SZP byla zjednodušena a mohla se jasně implementovat. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno o tom slaďování. Už 18 měsíců se jedná o těch interinstitucionálních otázkách. A to sledování není, to není otázka pouze mezi institucionální spolupráce. Je to něco, co je, co diktuje skutečná spolupráce interinstitucionální, tak abychom dospěli a dosáhli dohod mezi institucemi. Pan Dante mluvil o externí dimenzi SZP. Minulý, k tomu chci dodat, že včera jsem měl večeři s místopředsedou parlamentu, eh, zástupcem Nového Zélandu a bylo to velice příjemný večer a jednu věc jsem se dozvěděl. Našich exportních produktů je um, významnou položkou víno v novém, na Novém Zélandě, což je velice um, příjemná země. Uh, ale není možné si objednat evropské víno v restauraci. Já mám uh, na to vlastní názor, nechci to um, nějak kategorizovat, ale uh, to se týká té externí dimenze. Co se týče uh, jiných ekonomik, tak mají také svoji odpovědnost. Jen, nejenom Evropa musí dělat velké úspěchy, úspěchy v, ústupky v zemědělství. V rámci zemědělského výboru jsme mm, se skutečně začali učit již dávno před začátkem kyperského předsednictví. Pan ministr hovořil o kontinuitě mezi dánským a nyní kyperským předsednictvím. A já se domnívám, že to je důležité, ta kontinuita mezi předsednictvími. Pokud máme mít dobré výsledky, Další věc, která se dnes objevila a mm, je zjevné, že toto předsednictví si přeje spolupráci v nejhlubším smyslu slova smyslu a já v to skutečně věřím. Já věřím, že respekt mezi institucemi, nezapomeníme eh, na to, že parlament je eh, kolegislátor ve prostupu spolurozhodování. A to zase má dopad na radu ministru zemědělství. V dané věci stanovisko parlamentu je takové a takové a parlament bude spojencem úspěšného předsednictví, bude faktorem úspěchu vašeho předsednictví. Tak by to mělo být, ne naopak. A tady mluvím eh, jistě jménem všech členů výboru. Eh, říkám, že během těchto šesti měsíců budeme stát za vámi a budeme podpora a v nejlepším zájmu SZP ve prospěch těchto hodnotných veřejných statků. Přeji vám hodně úspěchů eh, v vašem eh, úspěšném produktivním předsednictví. Děkuji. Mm. A nyní Maria McGuinness a paní Agně. Děkuji, pane předsedo, a také chci poděkovat eh, předsedovi za prezentaci programu. Bylo řečeno mnohé o reformě SZP, takže já budu minimalizovat svůj příspěvek, protože podpořím to, co řekli kolegové. Ale abych um, potvrdila ta mm, věc ohledně toho rozpočtu. Tady jsme v situaci, kdy zemědělci s námi byli velmi trpěliví, ale my chceme, aby oni dělali víc v rámci reformy SZP mm, za ekologického aspektu, ale dáváme jim na to méně peněz a oni možná už nezůstanou až tak klidní. Ceny komodit v současnosti e, jsou stabilní, když jsou obavy ohledně mléka a ale eh, tento vývoj bude mít negativní vliv na jejich příjmy, takže chci, abyste využil své zdroje v rámci rady a abyste řešil eh, otázku adekvátního rozpočtu pro zemědělství. A také podpořím to, co řekl Michel Danta, totiž jak ostatní globální hráči se dívají na zemědělství. A jak Evropa vlastně nedrží krok s, tou, s touto náladou. Chci vám říct něco o podrobnostech reformy, ale ještě chci se zmínit další dva body. Um, zdraví zvířat, to je, to vítám, vaše komentář, to je velmi důležité pro reformu, protože zdraví zvířat má přímý dopad na farmáře. Uh, ještě jednu věc a ta se týká mm, krmiv, dodávek krmiv pro zvířata. To se týká GMO. V Evropě máme problém s e, zdroji proteinů a měli bychom větší problém, e, že Čína kupuje dodávky sojového proteinu bez těch omezení, které má Evropa. A Obavy Evropy jsou možná legitimní, ale mají dopad na dostupnost soji a náklady. A to je problém, který je širší než um, um, to zemědělství a týká se komisaře dále jeho porchoria. Další věc, které se, která se období, je problém se elektronickým označováním ovcí. K tomu se uh, bude muset vrátit komise, protože to má praktické, vyvolává praktické problémy. Další věci eh, mm, vyžadují váš zásah a eh, my se těšíme na spolupráci s vámi a domnívám se, že předsednictví v druhé polovině roku má obtížnější roli, protože eh, bude méně čas, když někteří si eh, chceme, bereme v létě dovolenou, vy asi dovolenou mít nebudete. A myslím, že vás potřebujeme. Pokud eh, reformy nepokročí v příštích šesti měsících, tak um, nebudeme mít novou SZP k roce 2014 a budeme mít jiné problémy. Děkuji. Děkuji, Maria. Agňo? A Sekiriesky. Děkuji, pane předsedo. Od eh, chvíle, kdy jsem byl zvolen v roce 2009, tak mi bylo řečeno, teď už je to jinak, pane Akňo. Mm, poslanci Evropského parlamentu mají spolorozhodování a jsou důležitým hráčem. Teď tady sedíme na první schůzce s kyperským předsedou rady zeměděl, ministru zemědělství a tady je osm poslanců. Podívejte se na eh, zastoupení komise a rady. Já jsem překvapen. Možná, že si hrají s těmi pozměňovacími návrhy, ale to mohli dělat o přestávce. Takže ani zelení tady nejsou. A to je poprvé co na důležité události nevidím žádné zelené. Teď to prosím neberte osobně, pane Traris. Já už jsem to řekl, ale víte, že mám velké pochybnosti o tom, jak malá země ve středozemním moři může vést, řídit zemědělskou reformu pro 20 zemí, 27 zemí EU. Eh, na Kypru není, eh, nejsou mrazy nebo bouře. Ehm, nicméně je to výzva, možná, že mi mm, tyto moje obavy vyprávíte. Dánové měli 6 měsíců, eh, nebylo dosaženo rovných podmínek ve všech oblastech. Ty, co se týče před, před, předsednictví, tak to první v první polovině roku má 6 měsíců a to druhé je kratší. Musíte pracovat trojnásobně rychle, abyste to stihli. To je dvojí výzva pro vás. Eh, dále ty um, problémy s návrhy um, ekologickými nebo zeleném. Eh, jsou to tři oblasti, um, diverzita, um, produkce a um, pastva a další. Uh, já jsem položil otaz eh, komisi a ten reagoval, ale nikdy se to neobjevilo. Já jsem mu navrhl, že ty zelené programy by měly být součástí eh, některých těch ekologických oblastí a on se mnou souhlasil. Ale písemně jsme to neviděli. Já bych to chtěl písemně. K IF a narážíme na realitu. Komodity, cen, kom, ceny komodit rostou a reakce Evropské unie je výměme z, pozemky ze zemědělské produkce, což je šílené. Můj kolega Capulo Santos přišel s kompromisem, s jakýmsi kompromisem, ehm, s tím, že někdy musíte zvolit nejméně špatnou cestu a on navrhl, aby se tam um, vysazovaly určité plodiny, které tam byly vhodné. To není špatné, ale nevím, jak na to bude reagovat VTO. Tyto, tyto farmáři, já jsem farmářem, uh, nejsme dotováni, abychom uh, pěstovali proteiny. V podstatě jsme vydíráni. Takže to je v podstatě země neznáme. Co se týká diverzity plodin, tak tady budou v Británii, s tím budou v Británii problémy. Bude to kontraproduktivní. Pokud máte hospodářství více než 8 hektarů, tak tam musí, tam nesmíte mít pořád stejné plodiny. Na malých farmách eh, mohou pracovat, jsou kontraktoři ze sousedních ehm, hospodářství a, eh, a tak dále. To je funguje, zachová ta diverzitu a jde to. Co se týče hm, stálých, stálé pastvy, v Británii kde říkají, mm, hm, nechceme, aby nám zakazovali to zorat. Mm, my to raději zoráme. Takže vlastně lidé orají trávu, což by jinak nečinili. Takže tohle to nevede k těm výsledkům, jaké to má mít. A já chci podpořit um, mm, kolegyně McGuinness z Irska, co se týče označování ovcí. To má velký dopad na Irsko a Británii. To prostě nefunguje. Děkuji vám. Grazie, kolega New. Eh, in realtà, oltre... Děkuji. Eh, tady ten eh, problém eh, pozměňovacích návrhů, ten nám také demonstruje jednu věc. My tady máme krom toho ještě si manifestaci mlékařů a mnozí naši členové jsou tam. Pan Šekierský. Vaše předsednictví začíná v období, které je velice obtížné, ale zajím, zároveň zajímavé pro Evropskou unii. Samozřejmě, že to vám umožňuje eh, zanechat eh, svůj podpis, eh, zanechat stopu po svém předsednictví. Já se domnívám, že my potřebujeme při práci na zemědělské reformě jakéhosi ducha normálnosti. To je ve prospěch všech. Začal bych eh, rozpočtem. Není pravda, že v rozpočtu máme eh, stejnou úroveň prostředků pro všechny. U nových, eh, pardon, u starých zemí bude třeba omezit současnou výši podpory tak, aby bylo možné zvýšit tuto podporu pro farmáře z nových členských zemí. Tak to konec konců bylo zapsáno v vstupních podmínkách, podmínkách vstupu do Unie. A nám se zemědělský rozpočet nezvyšuje, takže skutečně není možné dávat jedněm, aniž by druhým bylo vzato. My jsme zatím nedospěli k částkám, které by byly schopny uspokojit potřeby nových členských zemí, čili tady o těch číslech ještě nevíme. Máme také příliš mnoho závazků které musí plnit farmáři, eh, ekologie, klimatické změny a tak dále. Čili my eh, mnohem více času trávíme právě na těchto tématech v rámci reformy zemědělství, spíše než o věcech, jako je eh, zajištění příjmu zemědělců, zabezpečení potravin. A to všechno vede k podkopávání konkurenceschopnosti našeho zemědělství. Z tohoto důvodu je třeba, abychom věnovali větší pozornost vnějším vztahům. A je to proto, že v těch vnějších vztazích jsme dospěli k určitým ústupkům a zaplatí to farmáři. Čili já tady mám eh, dvě věci, tedy přeji si, abyste eh, se tím eh, zabývali. Tak především jsou to ty LFA, čili tady bychom měli dát farmářům, kteří skutečně pracují, aby měli možnost se také uživit. A také existují oblasti v zemědělství, kde je přezaměstnanost, ale to je dáno tím, že tam prostě je eh, příliš mnoho, příliš mnoho zaměstnanců. To se prostě někdy stává v zemědělství, že se udržují vysoké stavy. No a my tedy doufáme, že budeme mít dobré vztahy a že všechny tři instituce budou přiměřeně spolupracovat. Já mám známého, který se zabývá eh, Evropskou unii, zajímá se o ní a eh, je to farmář a ten mi říká, že by byl rád, kdyby se věnovala stejná pozornost zemědělcům, jako se věnuje pohodě zvířat. Děkuji vám, pane předsedo Šekěrsky. A ještě pan Alveš eh, E no, já bych chtěl také pozdravit pana ministra a také celé kyperské předsednictví. Je na vás vidět odhodlání. Dovolte, abych se zmínil stručně o těch nejvzdálenějších oblastech v rámci společné zemědělské politiky. To jsou totiž regiony se zcela specifickými rysy a já bych tady chtěl zdůraznit dvě věci. Za prvé, důsledky obchodních dohod eh, v oblasti eh, sektoru eh, banánů se zeměmi latinskoamerického kontinentu. Tady myslím, že za trialogu bychom měli být skutečně velice odhodlaní a pevní. Musíme žádat o kompenzace pro e, producenty banánů. To za prvé. Za druhé je třeba, aby e, program byl reaktivnější. Vysvětlím, jak to myslím. Je třeba provádět při dopadové studie. Pokaždé, když dojde ke změnám v obchodních dohodách, pokaždé, když dojde ke změnám v evropské politice, je zapotřebí a je zcela nezbytné, aby byla provedena analýza důsledků, dopadů, pokud chceme, aby programy odpovídaly skutečnosti a přinášely eh, zamýšlené výsledky. Eh, pro tyto oblasti mi to připadá zcela rozhodující. A dovolte ještě poslední poznámku, pane ministře. Kyperské předsednictví velice pravděpodobně eh, zaznamená takovou citlivou situaci. Eh, předseda to také zmínil. Jedná se o situaci v mlékárenském průmyslu, v sektoru mléka. Vy jste sledovali celou tuto záležitost, vývoj eh, výrob, náklady, výrobní náklady jsou teď velice vysoké, zatímco prodejní cena je nízká. A to je důvodem, že eh, producenti mléka prostě e, skládají ruce v klín a nevidí, že by v takovéto situaci mohli dlouho vydržet. Tím spíš, že to, co konstatujeme, je, e, že tady stále přetrvávají určité e, nevyvážené situace v tom mlékárenském řetězci. Je tady opravdu velký problém s tou příjmovou stránkou vzhledem k celému řetězci. Na tom jsem eh, chtěl trvat a eh, jinak vám přeji hodně úspěchu ve vašem předsednictví. Děkuji všem kolegyním a kolegům a teď dám slovo panu předsedovi rady Sofoklisovi Radisovi, aby eh, mohl reagovat na otázky a připomínky, které tady zazněly. Eh, hodně úspěchů v předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jako Kypr, jako země jsme přivítali návrhy Evropské komise. Eh, připadají nám jako dobrý základ diskuze, která bude následovat a která zahrnuje naše úsilí, tak abychom mohli reagovat na eh, výzvy, které před námi stojí. Kyperské předsednictví bude velmi těsně spolupracovat se všemi institucemi, tak, aby konečná rozhodnutí odpovídala očekáváním evropských občanů. Především jde o to, pane předsedo, že my eh, přikládáme obrovský význam zjednodušení a snížení administrativní zátěže. Eh, chceme v tomto směru hodně věcí zrušit, eh, protože naše očekávání vůči změdělcům jsou velmi vysoká a zároveň tento sektor zatěžujeme obrovským byrokratickým balastem. Jedná se také o vyváženost finančních projektů tak, aby byly zdroje e, přerozdělovány e, vyváženým způsobem nejenom mezi státy, ale i uvnitř jednotlivých zemí. To je jeden z našich cílů. Dřív, než přijmeme jakékoliv rozhodnutí, tak se budeme zabývat všemi možnostmi, všemi variantami, ale zároveň všichni velmi dobře víme, že přerozdělování finančních prostředků je základem eh, víceletého finančního rámce a tady vyjednávání bude ještě dlouhé a některé rozhodovací procesy se asi eh, trochu zpomalí. Příslušné odpovědné instituce které mají e, zemědělství v popisu práce, ještě vlastně neprodiskutovali otázku rozdělení zdrojů a očekávají e, návrh revize společné zemědělské politiky po roce 2014. My známe návrhy pana Kapula Santose, ale chtěli bychom s vámi těsněji spolupracovat v další fázi těchto jednání, v pozdější fázi těchto jednání. Je jasné a neoddiskutovatelné, že Evropská unie jako jeden z klíčových hráčů mezinárodního obchodu ovlivňuje eh, vývoj, ale zároveň je také vývojem ovlivňována v rámci reformy společné zemědělské politiky musíme přijmout eh, přiměřená opatření, abychom stabilizovali trhy a abychom lépe dokázali čelit krizi. V našich mezinárodních vztazích se musíme vždy snažit být konstruktivní, ale někdy až agresivní, tam, kde to bude nutné, abychom lépe obhajovali zájmy Evropské unie. Nesmíme eh, se nechat ovládnout eh, určitou snahou po ochranářských politikách, po protekcionismu, musíme být inovativní a eh, hodnocovat jednotlivé výhody, které komunitární produkce i v oblasti zemědělství nabízí. Pane předsedo, bylo tady řečeno, či lépe řečeno, e, byla tady e, opřipomínkovaná e, otázka toho vyjednávacího balíčku či negotiating box. Všichni víme, že jednání kolem víceletého finančního rámce hodně ovlivňuje diskuze i revize společné zemědělské politiky. A doufáme, že se nám podaří ustavit velmi těsnou spolupráci s parlamentem a vaším výborem, tak, aby bylo možno zblízka sledovat všechny jednotlivé kroky a aby bylo možno se vyhnout problémům se spožděním. Je e, skutečně pravdou, dámy a pánové, že v tomto negotiating box e, pro vyjednávání o víceletém finančním rámci e, jsme začlenili některé otázky, které se také vztahují k zemědělské politice a které jsou velmi těsně spjaty s finančními otázkami, rozpočtovými otázkami. Ale zároveň bych vás chtěl ujistit, že kyperské předsednictví bude plně respektovat institucionální rámec eh, obvyklý pro eh, tato jednání pro jednání o těchto otázkách a pro přijímání konečného rozhodnutí. A co se týče eh, horizontálního nařízení, tak eh, vy víte, že za dánského předsednictví rada provedla technické zhodnocení Eh, velmi hloubkové technické zhodnocení celé této otázky, eh, dělbu moci, otázku provádět, pardon, eh, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích předpisů. A v tomto duchu budeme tedy pracovat na tom, abychom toto řešení prosazovali a abychom zblížili stanoviska Eh, rady do eh, prosince, možná i listopadu letošního roku. Několik řečníků, pane předsedo, se eh, zabývalo rolí Evropského parlamentu. Zmínili jeho roli po té, co vyšla v platnost Lisabonská smlouva. Dámy a pánové, my se nedovníváme, že Evropský parlament je eh, institucí druhé kategorie, má zcela zásadní roli a my plně respektujeme principy spolurozhodování, které zdůraznily a zvýraznili roli parlamentu. Je zapotřebí, aby si evropští občané uvědomovali, že ta rozhodnutí jsou přijímána i s ohledem na e, stanoviska a názory evropského, e, evropských občanů, kteří jsou zastoupeni právě Evropským parlamentem. A my toto všechno respektujeme. Nadcházející e, víceletý finanční rámec bude definovat Eh, statut či pozici společné zemědělské politiky a otázku těch dvou pilířů. Zatím je obtížné výrazně postoupit v oblasti zemědělství a právě proto kyperské předsednictví upravilo svůj časový harmonogram. Jinými slovy, kyperské předsednictví není zastáncem názoru, že je třeba snížit rozpočet na eh, zemědělskou politiku. Pokud eh, Evropská rada rozhodne, že zdroje pro nadcházející období 2014 až 2020 eh, budou muset být sníženy, tak kyperské předsednictví požádá aby tento bod byl podroben revizi a aby byly zohledněny ještě další parametry. Co se týče zelené zemědělské eh, politiky společné, tak dánské předsednictví věnovalo velké množství času diskuzi kolem tohoto projektu a Evropský parlament předložil několik návrhů my si dobře uvědomujeme význam tohoto tématu, který, které je také spjato s rozpočtovými otázkami a vy jistě dobře rozumíte tomu, co tím myslím. Naším úmyslem je ve vhodnou chvíli se k této diskuzi vrátit a nebudeme váhat předložit nové myšlenky, nové návrhy, a přitom zohledníme eh, všechna stanoviska, která v mezičase přijme Evropský parlament. Chtěl bych vám ještě připomenout jednu věc. Evropská komise na základě návrhů eh, předložených eh, v vanském roce dává najevo, že je připravena k dohodě. Dámy a pánové, já nemám pochyby, že v těsné spolupráci se nám podaří najít ta správná cesta, abychom dosáhli svých cílů. A co se týče těch nejvzdálnějších oblastech, jak to tady bylo zdůrazněno, toto je otázka, která nám především, nebo hlavně leží na srdci jako předsednické zemi. My si dobře uvědomujeme, jak důležité je přijmout opatření v oblasti zemědělství, která by e, umožnila zmírnit potíže, které se e, objevují v těchto nejvzdálnějších oblastech Evropské unie. Tady musím říct, že také beru e, na vědomí otázku banánů, o kterých se tady hovořilo. A ještě k té horizontální dohodě o harmonizaci. My se pokusíme tento vývoj zrychlit, urychlit tím, že do konce roku bude e, přijato první rozhodnutí, bude dosaženo první dohody. A doufáme, že budeme moci diskutovat e, pozměňovací návrhy e, zemědělského výboru parlamentu a také se chystáme na setkání se zástupci členských států, tak abychom dospěli k proveditelným a realistickým řešením. Vy jste tady hovořili o krizi v mlékárenském průmyslu eh, vzhledem také k tomu, že dnes probíhá eh, v Evropském parlamentu určitá manifestace. Chci říct, že Rada sleduje situaci v mlékárenské oblasti velice bedlivě a eh, toto téma bylo mimochodem na pořadu jednání za posledního setkání Rady zorganizovaného v Lucembursku a komisař Čeloš má příští pondělí informovat ministry. Tam totiž proběhne Ona totiž proběhne rada ministrů, takže komisař bude informovat o vývoji situace a také o opatřeních, která chce Evropská komise přijmout pro řešení tohoto problému, pokud se prokáže, že je to záležitost urgentní. My se domníváme, že Evropská unie by měla vždy eh, reagovat rychle. A tento aspekt, eh, tu rychlost bych chtěl zdůraznit, protože je tomu skutečně tak, že eh, my máme k dispozici všechny jednotlivé kroky a všechna opatření pro řešení takto důležitých otázek. Především je to závažné, když jde o tak zásadní oblast, jakou je oblast mlékárenského průmyslu. Vy víte, že Evropský, Evropská komise navrhla doplňující opatření pro to, aby se lépe čelilo tomuto mimořádnému problému a eh, aby se intervenovalo na trhu v případě rychlých eh, změn eh, či pro odvrácení možnosti ztráty důvěry ze strany spotřebitelů. A všechny tyto věci budou důkladně prodiskutovány příští pondělí během úvodního zasedání Rady za mého předsednictví. Chci ještě dodat, že tady jde o problém, který je skutečně pro nás zásadní prioritou a chtěli bychom dospět eh, k takové eh, schválení určitého balíčku opatření, eh, která by čelila problémům na trhu a řešila krizové situace. My proto to učiníme maximum. Pane Agnew, moje odpověď se obrací k vám. Je pravdou, že Kypr je maličkatá země s omezenými zdroji. A musím říct, že jsme na sebe vzali obrovskou odpovědnost. Nicméně, pane poslanče, domníváme se, že jsme eh, eh, občany či lidmi seriózními a odpovědnými, rozhodnými, kteří pracují tvrdě a pokud to takto bude, tak budeme moci této výzvě čelit čelem. Děkuji vám. Bene. Grazie, Sofoklis, grazie. Děkuji, A chci poděkovat všem kolegům eh, za přítomnost. Eh, končím schůzi tohoto výboru, sejdeme se znovu 3. Eh, září ve 3 hodiny odpoledne. Přeji vám hezkou dovolenou a nepište příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Děkuji.